Okay, my from process. So now we will start with our next item. Přejdeme tedy k dalšímu bodu a pořadu jednání, což jsou otázky na komisi. Takže můžeme začít s první otázkou. Tu první otázku pokládá madam Kraca Cagaropulu a Předmět té otázky je zastoupení žen ve vedoucích funkcích na pracovním trhu. Madame Kratza is here, pan komisař také, takže já bych požádal pana komisaře. počet žen které se podílejí na rozhodování se sice během posledních několika let zvýšil avšak moc v politické a hospodářské oblasti stále pevně spočívá v mužských rukou stereotypy spojené s představami o úloze žen a mužů a problémy se zajištěním rovnováhy mezi pracovními a rodinnými povinnostmi představují vedle dalších zjevných či skrytých diskriminačních postupů překážku která brání přístupu žen k odpovědným a vedoucím pozicím. za posledních deset let došlo k většímu zapojení žen do politického rozhodování ve většině zemí evropské unie. tempo těchto změn je pomalé a celkový podíl žen v rozhodujících pozicích bohužel zůstává nízký. velmi nedostatečné je zastoupení žen na pozicích s rozhodovacími pravomocemi v ekonomické oblasti. v soukromém sektoru představují muži nine z ten členů řídících či správních orgánů nejlepších evropských společností. pouze three těchto společností mají nejvyšší rozhodovací orgány v jejichž čele je žena komisi velmi záleží na podpoře lepšího zastoupení žen ve vedoucích funkcích a podporuje činnost členských států v tomto ohledu s pomocí sběru analýz a šíření srovnatelných údajů podpory sítí mezi zúčastněnými stranami výměny zkušeností a osvědčených postupů na evropské úrovni evropská síť na podporu žen ve vedoucích pozicích kterou komise zavedla v červnu two thousand and eight zdůraznila význam opatření jejichž cílem je podporovat mentorství rozvíjet sítě zaměřené na podporu žen zviditelnit ženy zaujímající důležitá místa povzbuzovat ženy aby se ucházely o vedoucí pozice. komise bude během roku two thousand and ten pořádat informační aktivity a výměny osvědčených postupů komise s uspokojením konstatuje že mnoho členských států zahájilo iniciativy na podporu přístupu žen k vedoucím funkcím a to zejména prostřednictvím osvětových akcí v soukromém sektoru vzdělávacích programů pro ženy které mají zájem o kariéru na nejvyšší úrovni rozvoje chart nebo značek pro podniky které podporují rovnost žen a mužů zavedení kodexu správné praxe v podnicích akcí na podporu sladění rodinného a profesního života a boje proti předsudkům a stereotypům ohledně pohlaví. otázky kvót pro ženy ve správních radách velkých podniků se diskutují. v tomto směru po mém soudu je velmi potřebné studovat norské zkušenosti kde k tomuto radikálnímu přístupu eh, přistoupili je však zcela na členských státech aby rozhodly o strategii již zvolí podle své konkrétní situace. připomínám že článek one hundred and forty one odst. four smlouvy umožňuje členským státům přijmout pozitivní opatření. evropský soudní dvůr však tuto možnost vykládá restriktivně a zakazuje aby se tato opatření přijímala automaticky a vyžaduje aby si každý případ přezkoumal individuálně podle daných kritérií. komise hodlá v polovině roku two thousand and ten předložit nový strategický rámec pro rovnost žen a mužů který bude doplněn podrobnou analýzou dopadů a jenž přihlédne k výsledkům provádění stávajícího plánu na období two thousand and six two thousand and ten podpora větší účasti žen ve vedoucích pozicích by měla být jednou z priorit komise. v neposlední řadě komise začátkem příštího roku předloží návrh nové strategie růstu a zaměstnanosti po roce. two thousand and ten otázka rovnosti mužů a žen by měla být ústředním prvkem této nové strategie. dámy a pánové chtěl bych zdůraznit že rovné zastoupení žen a mužů je nejenom otázka eh, politického principu demokracie a etického přístupu ale je v podstatě zásadní otázkou ekonomickou protože nevyužije li tato společnost všech svých talentů optimálním způsobem nemá naději na účinný rozvoj v budoucnosti. proto tedy dámy a pánové musím jasně prohlásit že rovnost eh, žen a jejich odpovídající zastoupení ve vedoucích pozicích je aktivní součástí konkurenceschopnosti evropy jako takové. Pane komisaři, mnohokrát děkuji za vaši odpověď. Chtěla bych na tomto místě říci, že moje otázka byla konkrétnější. Šlo o to, zda budou přepracovány cíle Lisabonu a také hlavní směry. Takže budete jako komise navrhovat konkrétní opatření pro to, abyste řešili nesrovnalosti, pokud jde o zastoupení žen a v odpovědných pozicích v podnicích. A budete mít nějaké eh, směry, nějaká konkrétní opatření? A také bych se chtěla zeptat, jak je možné eh, dosáhnout eh, těchto cílů? A jakým směrem se chcete skutečně vydat?

Herr Děkuji, pane předsedo. to zní hezky, pane komisaři, to, co říkáte, ale musíme se zamyslet nad tím, co člověk udělá s tím, co řekne. v posledních pěti letech jsme byli svědky eh, toho, že jsme spolupracovali vždy jenom s vysokými zástupci z komise, kteří byli muži. Také v komisi není otázka rovného zastoupení žen dostatečně zohledněna. Myslím si, že kdyby komise něco na tom změnila, mohla by být důvěryhodnější. Děkuji. Myslím si, že je vhodné e, zdůraznit, že tato komise má největší zastoupení žen, které kdy komise zastoupené měla je také dobré upozornit na to že eh, ženští moje kolegyně zastávají a zastávaly ta nejdůležitější portfolia s největší vahou to o tom není eh, nejmenších pochyb. můžu zmínit neelie eh, kroesovou dariu grybauskaitě a tak dále a tak dále. prostě jeden každý z ženských komisařů má portfolio jehož význam je podstatný. takže z tohoto hlediska komise šla příkladem ale je zřejmé že rozhodnutí o komisaři je v rukou národního státu a jestliže členský stát nepředloží ženskou kandidaturu pochopitelně se to objeví na složení komise. pokud jde o struktury evropské eh, administrativy jako takové víte dobře že existují eh, plány komise tuto situaci zlepšit a zlepšovat protože jsme daleko ještě od odpovídajícího zastoupení mužů a žen a mohu celkem e, e, rád konstatovat že díky úsilí e, mého kolegy sima kallase jsme pokud porovnáte čísla na začátku a stav v současné době postoupili docela zřetelně kupředu. ale máte pravdu jsme ještě daleko od stavu který by člověk mohl považovat za uspokojující.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 Ještě stále se vyjadřuji k této otázce. Ano, děkuji. Já, mě to, ta konverzace je velmi zajímavá a probíhá tady každý rok. Zdá se mi, že politika jako taková se musí změnit, pokud chceme, aby se na ní podíleli a účastnili více eh, ženy, aby byly více v parlamentu, v komisi a v radě. A zdá se, že ženy to, to nechtějí činit. To, jak my fungujeme jako parlament, rozhodně se eh, není v souladu s tím, když se někdo stará o rodinu. Já jsem si zvolila tuto cestu, ale někdo si může zvolit cestu, eh, kdy, je, eh, kdy raději je doma. Musíme být skutečně praktičtí. Pan komisař? Děkuji, pane komisaři. ve svém úvodu jsem upozornil na to že existuje celá řada eh, situací které jsou buď příznivé nebo nepříznivé je zřejmé že základní rozhodnutí nakonec eh, činí každý člověk sám za sebe přesto je ale zřejmé že určité instituce určité politiky a určitá uspořádání dávají lidem daleko větší svobodu volby daleko větší svobodu volby než jiná a proto mimo jiné považuji za naprosto zřejmé že je třeba se ustavičně v tomto okamžiku stále ještě nasazovat na pro rovnost příležitostí pro odstraňování všech eh, typů znevýhodnění ať přímých nebo nepřímých protože v tento okamžik není pravda že eh, možnost volby je srovnatelná pro muže i ženy. bohužel stále ještě jsou ženy v méně výhodné pozici což se mimo jiné také veřejně projevuje na tom jak eh, se přibližují místům ve kterých se politicky nebo ekonomicky rozhoduje. Děkuji, pane komisaři. Otázka, kterou pokládá Jackie Henin, tuto otázku budeme muset odložit, protože tázající zde není, stejně tak jako Cecilia wikstrmová která zde též není. Takže já bych poděkoval panu komisaři Špidlovi za jeho čas, za jeho odpovědi. A vidím zde přicházet pana komisaře Orbána. So I would like to ask commissioner... A poprosím pana komisaře Orbána, aby se posadil. Děkuji. A přejdeme, přejdeme na And Tuto otázku položil pan Posselt, kterého zde vidím v sále. A předmět té otázky je péče o jazyk v příhraničních regionech. So I would like to ask Mr. Orbán to answer that question. Thank you. President, ladies and gentlemen. Pane předsedo, Dámy a pánové, já přejdu do svého mateřského jazyka, protože tady zastupuji i multilingvální přístup. Date ku artikolu 149. Článek 149 smlouvy o Evropské unii se dotýká vzdělávání a organizace vzdělávacích systémů. A tam se říká, že to je výhradní pravomoc členských států. Jak v tomto článku, podle tohoto článku eh, Unie má přispívat ke kvalitě vzdělávání tím, že podpoří spolupráci mezi členskými zeměmi a pokud je to nezbytné, že podpoří i jejich konkrétní aktivity na tomto poli. Na druhé straně však komise má za to, že volba jazyků, které jsou vyučovány ve školách v členských zemích, že tato volba by měla brát zřetel na geografickou situaci a na přítomnost menšin v daném členském státě. To bylo zdůrazněno ve sdělení v září roku 2008, kdy bylo řečeno, že multilingualismus je e, určitou výhodou pro Evropu a že to je náš společný závazek. Je tam také zmíněno, že stále potřebujeme usilovat o navyšování počtu jazyků vyučovaných v našich školách, zejména když se volí druhý cizí jazyk, tak aby byly zohledněny i místní okolnosti, ty regionální okolnosti. Jednou z možností, jak rozšířit tyto volby, volby jazyků, které jsou vyučovány, jednou z e, možností je větší komunikace mezi školami a poskytovateli vzdělání a tato komunikace je podpořena e, programem Comenius Regio kdy na místní úrovni vznikají partnerství a vznikají také twinningové aktivity s jinými s institucemi v té druhé partnerské zemi. Programy EU, program pro vzdělání a odbornou přípravu podporuje výuku všech jazyků, kterými se hovoří v Unii, včetně jazyků menšin. A tento program také podporuje mobilitu mladých lidí mimo vlastní hranice, tak aby se jazyky naučili. Evropská spolupráce teritoriální, což je přeshraniční spolupráce, i tento program podporuje um, aktivity v oblasti vzdělávání mladých, v oblasti podpor, eh, podpory jejich sociálního zapojení, včetně výuky jazyku. Eh, je jsou na to konkrétní projekty, které jsou podpořeny k přeshraničními programy Francie, Británie 2007 až 2013, kdy vlastně vzniká přeshraniční síť škol, Eh, jejímž cílem je právě posílit výuku jazyků a vyměňovat si informace o podnikatelském prostředí. Náklady jsou 2,2 miliardy eur a partneři tohoto programu jsou na obou stranách a, eh, a eh, kanálu, tedy jak v Británii, tak ve Francii. Dalším příkladem je projekt z jiné části Evropy, který se objevuje ve třech konkrétních přeshraničních realizacích. Eh, je tam Rakousko, Česká republika, potom Rakousko-Slovensko a Rakousko-Maďarsko. Tento projekt má za cíl připravit mladé lidi pro výměnu a přeshraniční aktivity v tomto regionu eh, právě cestou vzdělávání, cestou eh, výuky jazyků a výcviku nebo vzdělávání v oblasti komunikace. Zde je náklad na tento projekt je 791 tisíc euro. Eh, já bych se chtěl teď zeptat pana poselta, jestli má nějakou dodatečnou otázku. Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že zde máme dobrý příklad eh, mnohojazyčnosti. Já bych se chtěl zeptat komisaře. Za prvé, jestli tento projekt, který zmiňoval mezi Rakouskem a Maďarskem a Rakouskem a Českou republikou a Slovenskem, jestli by nemohl vytvořit podobný projekt také mezi Slovenskem a Maďarskem. To by určitě pomohlo. Za druhé, myslím si, že v pohraničních oblastech je třeba učit se více jazyků, například v, ve východním Bavorsku na hranici s Českem. A mě zajímá jak vzdělávání malých dětí, tak starších lidí, tedy celoživotní vzdělávání. Myslím si, že i starší lidé by měli mít možnost v pohraničních oblastech učit se jazyk svého souseda. Děkuji za doplňující otázku, pane komisaři. Mulțumesc pentru întrebările suplimentare. În ceea ce privește prima... Děkuji za doplňující otázku. Pokud je o první věc, Mohli bychom vytvořit projekt mezi Maďarskem a Slovenskem. Pokud jde o takovýto projekt a pokud by byl předložen Evropské komisi, my bychom v každém případě ho před, přeskoumali. A chtěli bychom přispět k tomu, abychom našli řešení, které je dobré pro obě země. Pokud je o druhou otázku, Chtěl bych zdůraznit skutečnost, že v září jsme zahájili iniciativu, která se soustředí na eh, ranou výuku cizích jazyků. Je to iniciativa, která bude trvat mnoho let a už se ukazuje, že tato iniciativa je úspěšná. Součástí této iniciativy je také kampaně v členských státech a tato kampaň se snaží přesvědčit rodiče dětí mezi dvěma a šesti lety, aby se tyto děti učily cizí jazyky. Pokud je o druhou část otázku, otázky celoživotní vzdělávání, to je hlavní cíl politiky, kterou prosazujeme. Máme mnoho projektů, které se soustředí konkrétně na výuku cizích jazyků a získávání mezikulturních schopností pro lidi, kteří už nejsou eh, zahrnuti do vzdělávacího systému. Jedná se eh, také o lidi, kteří se učí například řemesla, nebo týká se to také lidí, kteří eh, jsou nějakým způsobem postiženi, nebo kteří jsou v důchodu, eh, nebo kteří jsou nezaměstnaní. A to se odráží také ve způsobu, jak financujeme projekty a zároveň je to zmíněno ve strategii, kterou Evropská komise přijala v roce 2008. Chceme, aby všichni evropští občané, nejenom ti mladí, měli možnosti, aby se naučili aspoň dva cizí jazyky. Děkuji, pan Semke. Czasu chciałem bardzo podziękować panu za informację interesującą, ale pan Chci poděkovat panu komisaři za zajímavé informace, které zde zaznívají. Ve své odpovědi na otázku se pan komisař rozhovořil o školách, ale vedle toho existují i určité mimoškolní aktivity, kluby, které jsou v těch příhraničních oblastech. Vedle toho jsou tu i univerzity. Univerzita například může být ta na polsko-německé hranici. A kladu si otázku, pane komisaři, zda ty finance, o kterých jste hovořil, zda by bylo možno je nabídnout také těmto univerzitám, které jsou v, pře, eh, v pohraničních oblastech. Pane komisaři, děkuji. În măsura în care universități... Pokud jsou tyto univerzity schopné předložit projekty, které budou splňovat eh, požadavky na program celoživotního vzdělávání, to je ten program od roku 7 do roku 13, pokud takové eh, eh, projekty předloží, tak komise bude připravena financovat. Je tady již celá řada takových projektů, které jsou takto financovány a účastní se jejich univerzity z celé Evropské unie. Čili moje odpověď je samozřejmě zcela jistě ano. E, důležitá je kvalita toho projektu, který bude předložen. Děkuji. Pan Rybik, prosím. Já Děkuji, pane předsedo. Má otázka je zaměřena na to, že máme hodně programů Erasmus pro studenty, máme je pro mladé podnikatele a také eh, jako nejnovější pro novináře. Myslíte si, že bychom mohli použít eh, programy Erasmus eh, také pro zlepšení komunikace v příhraničních oblastech a kde byste viděli hlavní zaměření? Vielen Uh răspunsul este categoric da. E, ceea ce a început. odpověď je ano. v každém případě ano. A pokud jde o Erasmus, je to program, který přibližně před 20 lety nebyl vnímán příliš pozitivně různými aktéry v Evropské unii, ale tento program je jedním z nejúspěšnějších programů Evropské unie. Já jsem mnohokrát navštívil hlavní města členských států a také mnoho regionů Evropské unie a viděl jsem pozitivní dopady tohoto programu. Někdo už zde zmínil problém univerzity a na hranici Polska a Německa. Já si pamatuji, že když jsem byl na univerzitě ve Varšavě, viděl jsem tam mnoho německých studentů, kteří byli v Polsku a díky programu Erasmus. A měli možnost získat znalosti a o Polsku a také znalosti polského jazyka. Měli tedy možnost získat interkulturní znalosti. A takže to jenom, abych připomněl, jak je program efektivní. Já bych chtěl ještě poukázat na to, že předseda komise Barroso zmínil záměr v následujícím období podporovat iniciativy, které se soustředí na posilování mobility mladých lidí tím by měly být podporovány takovéto schopnosti. Děkuji, pane komisaři Orbane, za vaši přítomnost a za vaše odpovědi. A nyní bych chtěl požádat komisaře Kalase. A máme zde další otázku, tu pokládá pan Nikolaos Chauntis a předmět té otázky je nezájem komise o vyšetřování skandálu firmy Siemens. So, Commissioner, you have the floor. Thank you, Mr. President, honorable members. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Komise se v každém případě soustředí na veškeré případy korupce v celé Evropě. Ale musím říci, že pokud jde o Siemens a všechny související případy, je zde skutečně mnoho záležitostí, které se přímo nebo nepřímo týkají Siemensu a jsou do toho zapojeny také evropské finance. Eh, chtěl bych shrnout současné problémy. A případ, který v současné době vyšetřuje OLAF, a se týká eh, vnější pomoci. Jedná se o situaci v Německu. A Olaf sleduje soudní rozhodování v této zemi. Dále se OLAF soustředí na projekty financované Evropskou investiční bankou. Tato otázka je v současné době vyšetřována v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek. Dále se OLAF zabývá hodnocením rozdávání veřejných zakázek a snaží se hodnotit to, zda zde skutečně došlo k závažnému porušení práv a finančních zájmů Evropské unie. Na základě tohoto hodnocení rozhodne OLAF, zda je potřeba otevřít soudní řízení. A čtvrtý případ se týká španělského soudu, který v listopadu 2008 rozhodl o špatné využívání strukturálních fondů, do kterého byl také Siemens zapojen. Jednalo se o období v polovině 90. letech. A Olaf eh, to sledoval v té době i nyní. A došlo k, k uvěznění některých osob a také k udělení pokut v tomto případě byl ale eh, Siemens osvobozen při prvním rozhodnutí soudu v Madridu eh, z 2. června 2006. A takže eh, to bylo schrnutí. OLAF není institucí, která má prosazovat právo. Členské státy mají informovat OLAF o případech porušení a OLAF se snaží vyšetřovat případy a porušení nebo špatného využívání finančních prostředků Evropské unie. Takže to byl celkový obrázek. OLAF se rovněž účastní do značné míry mezinárodní spolupráce, spolupracuje s jinými institucemi a spolu s nimi bojuje proti zneužívání prostředků, eh, které jsou dostupné například pro humanitární pomoc a další projekty. A zde se jedná tedy o specifický případ a k tomuto případu jsou k dispozici dokumenty. A pokud máte k dispozici vy nějaké dokumenty, v každém případě budeme rádi, pokud eh, nás na ně upozorníte, Olaf se poté bude snažit je přeskoumat. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, pan Hontit. Děkuji. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. V Řecku máme takový pocit ohledně tohoto skandálu, že to, co se objevilo v tisku, je opravdu největší skandál v poválečném Řecku. A je to velice závažné. Ústavní soud v Německu eh, vynesl druhý rozsudek. Tam šlo o to, že bývalý ředitel Siemensu Helles nemůže být eh, vydán z Řecka do Německa. Tím pádem to ukazuje také, jak eh, obrovský je ten skandál v Řecku. Zúčastněné strany ze strany státu, které byly podplaceny za to, aby rozdali zakázky a to Siemens zaplatil ještě černými penězi. Pane komisaři, přece všichni víme, že většina těchto případů eh, jsou případy, které byly spolufinancovány a nyní dostáváme od vás opět stejnou odpověď. Je to tak, že tápeme ve tmách otázky a odpovědi. Znamená to, my vám máme podat, eh, dodat materiál a eh, pak se to bude dále sledovat. My chceme od vás slyšet opravdu odpovědi. Pane komisaři, vy máte chránit peníze daňových poplatníků a občanů. Pane komisaři, co chcete udělat eh, pro to, abyste opravdu předvedli ty lidi před soud, kteří zákony společenství skutečně porušují? Děkuji. Ano, v v brzké době, kdy budu vystupovat v, par, eh, v parlamentu před výborem pro kontrolu rozpočtu, eh, kde vysvětlím, jakým způsobem jsme se snažili a jak jsme postupovali eh, při ochraně finančních zájmů Evropské unie. Je to velmi Eh, rozsáhlé téma a pokud máte nějaké konkrétní podněty o tom, že peníze z těch projektů kofinancování byly zneužity, budeme za ně vděční a kolegové z DG Regio a z dalších orgánů je eh, tyto informace též rádi obdrží a budeme s nimi nakládat s vel, eh, velkou vážností. Co se týče vydání jednoho, tedy jednoho jednotlivce z jednoho členského státu do druhého členského členského státu. To je otázka pro ty konkrétní členské státy. A o, o, Olaf, ředitel, generální ředitel Olafu, ani já ve své eh, pravomoci nemůžeme žádným způsobem přispívat k řešení vydávání těch hm, osob. Děkuji. Přejdeme dále k další otázce, kterou položil pan Mitchell a týká se pašování cigaret. Cigaret děkuji za tuto otázku. Ta mě opět umožňuje zaměřit se na tento velký problém, bolestivý problém, který poškozuje rozpočty v členských zemích. Je to opět věc, kde členské státy mají jednat, ale je zde klíčová i spolupráce mezi eh, členskými státy a je to i oblast, kde je aktivní OLAF a OLAF zde hraje důležitou úlohu při boji s mezinárodním pašováním cigaret. OLAF má velmi jasnou strategii v této oblasti. Mm, za prvé pomáhá orgánům, vyšetřujícím, vyšetřovacím orgánům v celé Evropské unii při řešení těchto kaus a také koordinuje celoevropské aktivity. Bylo to operace Diabole v roce 2007, to byly e, padělky z Číny, Potom to byla operace Mudan v roce 2008, která se týkala e, pa, e, zasílání eh, padělaných eh, cigaret poštou a potom to byla Diabolo 2, která zase se zabývala tím stejným problémem, čili to bylo v září 2009. Eh, OLAF poskytuje informace partnerům o možných hrozbách, spolupracuje s členskými zeměmi, je to oblast a otázka pro mezinárodní spolupráci a práce OLAFu je důkazem toho, že ta spolupráce je a, a usiluje se o ní. Na druhé straně tady došlo za posledních e, pět let k dvěma důležitým událostem. To byla jednak smlouva s Filipem Morisem a následně potom smlouva s japonským tabákovým průmyslem z roku 2007. E, to jsou největší tabákové korporace, kteří, které vlastně přiznali určité nedostatky ze své strany, co se týče řešení toho nelegálního obchodu s cigaretami a tyto firmy přispěly do rozpočtu EU velkými částkami, aby to kompenzovaly a nyní velmi e, spolupracují v boji proti tomu pašeráctví, protože to také není v jejich zájmu. A ta poslední smlouva s Japan Tobacco je smlouvou, kterou podepsali všechny členské země. Čili my nadále spolupracujeme v této velmi problematické obtížné oblasti, ale s těmito dvěma velkými smlouvami se ta situace celá poněkud změnila a zaznamenáváme význačný pokrok. Ta věc, na kterou zde zmiňuje pan poslanec, konkrétní eh, věc, eh, kdy, kdy je to otázka eh, souzení třetích tedy příslušníků třetích zemí, to je zase na základě mezinárodních smluv koordinováno a my jsme měli konkrétní stíhání eh, na základě práce. Eh, Olafu a toto je případ opačný, kdy tedy stíhání dochází eh, mimo EU, ale je to přitom pašování do Evropské unie, takže ta spolupráce je celosvětová a mohu zmínit i další věci díky našim styčným důstojníkům v Číně a Eh, dalších zemích. Naším zájmem je posílit spolupráci v boji proti pašování cigaret. Děkuji. Prosím, pane Mičele, Děkuji, když odhlédnu od toho, co se děje v registrovaných podnicích, jak vy, vy, v největší, německ, eh, pardon, největší, největší irské nemocnici polovina pacientů přiznala, že kouří padělané cigarety, nelegální cigarety a to jsou cigarety, které přispívají k tomu problému a to tady vůbec nehovoříme o nákladech na léčbu lidí, kteří trpí nemocemi způsobenými cigaretami. Je to 9,5 miliard euro, které vlastně eh, unikají z eh, rozpočtu Evropské unie právě kvůli nelegálním cigaretám a 97% z toho není na, nikdy detekováno. Neměla by komise eh, za, se zaměřit například na zavedení těch hlídek na, na, na mořích, které by se tímto zabývaly. Děkuji. Nedávno jsem navštívil zemi, která je mimo EU, kde není zákaz kouření a já jsem si všiml toho velkého rozdílu mezi EU, kde vlastně ten e, cigaretový kouř na veřejných místech necítíte. Takže já si myslím, že to je nejdůležitější krok, který zabraňuje těm zdravotním následkům využití všech našich eh, eh, policejních či vyšetřovacích složek k boji proti tomuto problému, to je samozřejmě velká priorita, ale zajistit ty padělané cigarety, to je povinnost pohraniční ochrany členských zemí. Já jsem sem navštívil přístav s velmi sofistikovaným zařízením, které mělo zajistit zásilky nelegálních cigaret. Ale toto, tato ochrana je v rukách členských zemí. My můžeme jenom eh, na pomoci poskytnout informace. Máme mnoho těchto zvláštních nástrojů na pomoc členským zemím a děláme v tom maximum, ale co se týče zajišťování na hranicích, to je v rukách členských eh, zemí a jejich příslušných orgánů. Děkuji. Děkuji. Pan Rujbik by se chtěl zeptat. Děkuji vám, pane předsedající. Pane komisaři, při pašování cigaret je takové trojí rozdělení proudu. To jsou finance, zboží a potom průvní listiny, které to, dokumenty, které to provázejí. Dovedete si představit, že ta finanční daň, kterou známe, eh, že bude zavedena samostatná daň, nebo že to budou takové finanční transakce, nebo daň z finančních transakcí. Bude to velké daňové zatížení ne na zboží nebo na dokumenty, ale přímo na tu finanční transakci, protože právě s takovými zeměmi, jako je Švýcarsko a další, je to velká výzva pro to, abychom se společně s nimi nad tím zamysleli. Hmm. Děkuji. Já souhlasím s tím, že je to velice hmm. důležitá otázka, především pro daňové úřady. Samozřejmě v Evropě máme velkou spotřební daň na tabák a na produkty z tabáku. A já jsem eh, se zabýval dohodou eh, Philip Morris a Japan Tobacco a z této zkušenosti vím, že eh, Toto jsou obrovské společnosti, které jsou hlavními producenty tabáku a tabákových výrobků. Nevím, jaká je situace ve Švýcarsku. O tom nemáme žádné informace. Švýcarsko se možná chová trochu eh, problémově v této oblasti, oblasti. Ale myslím si, že všechny, ča- všechny státy Evropské unie si uvědomují, jaká existují nebezpečí ze strany nelegálního obchodu s tabákem. my budeme v každém případě v kontaktu se švýcarskými úřady. Thank you, Commissioner. We had another question. Děkuji, pane komisaři. A měli jsme další otázku pro vás, ale pan Hans Peter Martin zde není, takže eh, tuto otázku vypouštíme. Mnohokrát děkujeme za váš čas a za kvalifikované odpovědi. A nyní bych chtěl požádat pana Ševčoviče. Vítejte, pane komisaři. Máme zde na vás několik otázek. První položila paní Maria Badia i Kičet a předně této otázky je vzdělávání v rámci nové evropské politické strategie. Pěkně děkujem. Děkuji. Děkuji mnohokrát, pane předseda. Vážení poslanci, dámy a pánové, mnohokrát děkuji za tuto otázku, protože je v současné době je velice relevantní. Já bych chtěla zdůraznit, že v rámci Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost a komise byla už mnoho let aktivní a snažila se modernizovat vyšší vzdělání v Evropě. Tato agenda se soustředí na tři specifické oblasti. A, a kurikulum, a financování a další. A boloňský proces se snaží vytvořit do roku 2010 evropský prostor vyššího vzdělání. Jak, více, jak víte, boloňský proces není iniciativou komise, ale iniciativou 46 zemí. Komise uznává důležitost tohoto procesu a plně ho podporuje, protože je velice relevantní s ohledem na vyšší vzdělávání. Abych zdůraznil některé související iniciativy, chtěl bych zmínit především upevňování znalostního trojuhelníku tím, že budeme podporovat Evropský institut pro technologie. Zároveň se snažíme v, o to, aby v Evropě byl zaveden rámec pro kvalifikace, pro uznávání kvalifikací, také rámec pro celoživotní vzdělávání, pro dodatky k diplomům, stejně tak jako systém evropských kreditů pro odborné vzdělávání. Zároveň chceme, aby vyšší vzdělávání bylo transparentnější a srovnatelnější v rámci Evropy. Z tohoto důvodu se soustředíme na projekt a klasifikace různých typů vzdělávání. Komise rovněž zdůrazňuje, jak důležitý je současný pracovní trh a především zdůrazňujeme to, jak důležité je, aby mladí byli vzděláváni s ohledem na potřeby pracovního trhu. Například eh, univerzitní a podnikové fórum je eh, velice důležitý projekt, eh, který se snaží o spolupráci mezi akademickým, akademickou oblastí a podniky. Zároveň mezi jednotlivými zeměmi existuje konsenzus týkající se toho, že v současné době, že v poslední době už jsme dosáhli mnohého. Zmíněný projekt nebude dokončen v roce 2010, ale bude trvat do roku 2020. Boloňský proces by podle komise se měl v následujících letech soustředit na to, jak podporovat mobilitu ve vyšším vzdělávání, jak posílit přístup k vyššímu vzdělávání a jak rozvinout globální dimenzi tohoto procesu. A to znamená tedy spolupráci mezi institucemi vyššího vzdělávání v Evropě a jejich partnery ve světě. Děkuji, pane komisaři, paní Badia. Gracias, señor presidente. Señor comisario, muchas gracias. Hoy, eh, por Děkuji mnohokrát. Je to po druhé, co mám tu příležitost vám eh, klást otázky a vy mi odpovídáte. Já vám za to velmi děkuji. Souhlasíme s poloňským eh, procesem a s tím, co to přináší, ale ta moje otázka se týkala spíše blízké budoucnosti a té méně blízké budoucnosti, protože vzhledem k současné hospodářské krizi jsou oblasti, které jsou oblasti práce nebo sektory, které nebudou moci poskytnout nová pracovní místa. Někteří hovoří do budoucna o zelené ekonomice, samozřejmě, ale vzhledem k nové situace, kterou, situaci, kterou tady máme, vzhledem k tomu novému hospodářství, jak se to vlastně odrazí ve studiích, v tom vzdělávání, na univerzitách, na vysokých školách a v jejich dalším odborném vzdělávání. Teď, když kodaňský proces v oblasti odborného vzdělávání je již spuštěn. Takže já bych chtěla trošku vidět víc. Děkuji. Um, si myslím, že jste zde zmínila velmi důležitý problém. My už jsme o tom hovořili dnes ráno, že máme 78 milionů lidí s, nižšími, s nižší kvalifikací a v té, tom harmonogramu, který jsme si nastavili do roku 2020, nebudeme mít stejný počet práce pro tyto lidi, kteří mají jenom základní nebo nižší kvalifikaci, takže je nezbytné se připravit na tu dobu. Je potřeba aktualizovat, modernizovat vzdělávací systémy. A musíme také pokročit v analýze a zjišťování toho, co jsou ty nové dovednosti, nové kvalifikace, které je třeba najít, ty nové práce, které budou potřeba, je potřeba se zaměřit eh, na přípravu mladé generace, ale i střední generace na tyto nové práce. Takže pokračujeme v analýze a výzkumu v rámci Eh, rámcové strategie eh, vzdělávání do roku 2020, 2020. To je jenom jeden rámec, v kterém eh, v rámci kterého spolupracujeme se vzdělávacími institucemi a spodníky, co se týče budoucích uh, požadavků na celou nejširší škálu dovedností a kvalifikací, které budou v té době do toho roku 2020 naši lidé potřebovat. Děkuji. Pan Mitchell, prosím, máte otázku. Děkuji, pane předsedo, děkuji za odpovědi pana komisaře. Vzdělávání je věcí pro členské státy samozřejmě, ale je tady jedna věc, kterou bychom mohli koordinovat a to je určitý apartheid ve vzdělávacím systému. Celé um, velké skupiny obyvatelstva nemají přístup k uh, vzdělání na vyšší úrovni. De- v Dublinu například, tam je pět uh, oblastí, kdy uh, kdy ti lidé nemají přístup ke vzdělávání uh, ke vzdělávání na této nejvyšší úrovni. Předpokládám, že to je tak podobně i v celé Evropě. Nemůžeme posílit jak, nějak, nějakým způsobem tyto standardy tohoto, tohoto apartheidu, tohoto rozdělování a otevřít vzdělávání pro všechny. Vy jste začal velmi dobrou analýzou uh, toho, že to patří mezi pro členské členským státům. Komise stojí velmi silně za veškerými uh, aktivitami, které eh, povedou k tomu, aby co největší počet obyvatel měl přístup k vzdělání na vyšší úrovni. Jenom zlepšování vzdělání, ale zajištění přístupu k tomuto vzdělání eh, tím se nám podaří zachovat konkurenceschopnost nebo určitou výhodu evropské ekonomiky a vysokou životní úroveň. Komise a členské země musí spolupracovat velmi úzce v tomto ohledu, tak aby podmínky pro studenty a žáky z problematických eh, sociálních skupin, aby i tito měli eh, rovný přístup a rovné šance k přístupu. Thank you. Madame Tikau. Děkuji, paní Tikau. Thank you, Mr. Uh, president. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. 90 mladých lidí v Evropě nedokončí vzdělání. Evropa se nemůže trvale rozvíjet ve chvíli, kdy nebude investovat do vzdělávání a do výzkumu. Doposud jenom pět členských států investovalo více než 2 HDP do inovací a výzkumu. Kvůli hospodářské krizi HDP členských států a rozpočet společenství se snižuje. To znamená, že také rozpočet vzdělávání a výzkumu se sníží ještě více v následujících letech. Aby Evropa si mohla podržet svoji konkurenceschopnost, musíme podporovat vzdělávání a inovace. Jaká jsou opatření, která mohou členské státy přijmout, aby se, a stejně tak jako komise, aby se zajistilo, že Evropa si svoji konkurenceschopnost podrží? Děkuji, máte naprostou pravdu že procento a mladých lidí, kteří nedokončí školu, je velice vysoké v Evropské unii. Řekli jsme si, že bychom chtěli dosáhnout do roku 2010 10% úrovně. Je jasné, že tohoto limitu ale nedosáhneme. V současné době máme asi 15 eh, mladých lidí, kteří nedokončí školu. A to má samozřejmě velký dopad na eh, vzdělávání, na kvalitu vzdělávání v Evropě. Za současných okolností eh, jsou vlády členských států pod velkým tlakem, protože se snaží financovat eh, balíčky ekonomických stimulů a tak dále. Snaží se o to, aby a veřejné finance byly zdravé. A to znamená, že v následujících letech se hodně bude diskutovat o rozpočtu. Co by měly být naše priority, na co bychom se měli soustředit. Určitě jste si eh, všimli toho, že ze strany komise se vždy snažíme eh, zdůrazňovat potřebu udržet odpovídající úroveň financování pro výzkum, inovace a vzdělávání. To je totiž způsob, jak se domníváme, eh, zlepšíme eh, naši konkurenceschopnost. A tímto si také připravíme eh, lepší budoucnost a připravíme naše výzkumníky, naše pracovníky, kvalifikované pracovníky, abychom měli v budoucnosti výhody. A určitě jste slyšela ze strany komise, a to, že chceme udržet financování pro vzdělávání a související aktivity, stejně tak jako pro výzkum a inovaci. Chceme, aby toto financování bylo na co nejvyšší úrovni i s ohledem na současná hospodářská omezení. Děkuji. Nyní máme další otázku na vás, pane komisaři, rovněž ji představí paní Tykau. Tématem této otázky je přístup mladých lidí ke kvalitnímu vzdělávání a také přístup těchto mladých lidí na pracovní trh. Děkuji, pane předsedo a vážení poslanci. Myslím, že už jsem v předchozí odpovědi použil některé své argumenty. Je jasné, že tohle je skutečně velmi důležitá oblast a já se budu snažit zdůraznit ještě některé další informace v reakci na tuto otázku. Jak víte, v souladu s článkem 149 a 150 smlouvy o ES Eh, připadá odpovědnost eh, za obsah a organizaci vzdělávání eh, členským státům. A to znamená, že tyto členské státy jsou odpovědné za veškeré úrovně vzdělávání. Komise ale si uvědomuje, jak důležitá je tato otázka, předložená poslankyní, a podporuje otevřenou metodu koordinace doporučení z roku 2006 týkající se klíčových kompetencí pro celoživotní vzdělávání definuje klíčové kompetence, které by měly mít mladí lidé a které by měli získat během základního vzdělávání. A to by je poté vybavilo pro dospělý život a také by jim to umožnilo získat odpovídající dovednosti, aby mohli dostat odpovídající zaměstnání. Myslím si, že bychom se také měli zabývat strategickým rámcem evropské spolupráce v oblasti vzdělávání do roku 2020. To už jsem zmiňoval. Oblastmi priority pro první cyklus tohoto programu je zlepšení základních dovedností v oblasti čtení, matematiky, vědy a také snaha a bojovat proti tomu, aby mladí lidé nedokončovali školu a aby měli odpovídající vzdělávání. Prostřednictvím koreňského procesu členské státy stále více spolupracují, vyměňují si nejlepší praxi, pokud jde o vzdělávání, a snaží se umožnit co nejlepší přístup na pracovní trh mladým lidem. A posilování a odborného vzdělávání je důležitou součástí této strategie. Zároveň celoživotní vzdělávání je podstatné. Je nutné, aby tímto způsobem se Evropská unie přizpůsobovala situaci na pracovním trhu. Chtěl bych zdůraznit také program Leonardo da Vinci, který je velice efektivním nástrojem pro mobilitu. Umožňuje mladým lidem přístup na pracovní trh. Je, týká se to především učňů, dalších mladých lidí na pracovním trhu. Jak víte, prostřednictvím tohoto programu eh, mohou tito mladí lidé získat eh, část svého vzdělání v jiné zemi. Eh, samozřejmě pobyt v zahraničí umožňuje, aby se tito lidé naučili další dovednosti, například interkulturní dovednosti a jazyk. Chtěl bych také zmínit eh, program Erasmus, ale eh, trochu v jiném světle. Doposud jsme hovořili především o výměnách studentů mezi univerzitami, ale od roku 2007 program Erasmus eh, podporoval také uplatňování studentů v podnicích. Od začátku byl tento program velice úspěšný, protože už jenom eh, během prvního roku eh, došlo k umístění 20 tisíců studentů v zahraničí a více než 15 tisíc podniků se účastnilo tohoto programu. To je eh, jedna, jeden z případů, jak je možné zlepšit zaměstnatelnost mladých lidí a jak zlepšit spolupráci mezi akademickou půdou a podniky. Už jsme hovořili o pozitivním dopadu boloňského procesu na mobilitu studentů a na spolupráci mezi univerzitami a institucemi vyššího vzdělávání. Takže já nebudu opakovat to už to, to, co už jsem řekl před několika minutami. Chtěl bych zdůraznit, že komise si uvědomuje, jaké problémy mají mladí lidé, když vstupují na pracovní trh. rovněž eh, rámec Lisabonské strategie pro růst a zaměstnanost eh, představuje snahu Rady a komise o to, aby se zlepšila zaměstnatelnost mladých lidí. Členské státy se zavázaly paktem evropských mladých z roku 2005 k tomu, že se budou snažit podporovat mladé lidi a jejich integraci na pracovní trh i do společnosti. A počáteční pokrok byl ale pozastaven kvůli současné hospodářské krizi. Je pravda, že na mladé lidi dopadá krize velice silně, protože byli jedními z prvních, a kteří ztratili práci. Komise v, v červnu 2009 podpořila členské státy proto, aby zajistili, že mladí lidé budou mít eh, v tomto problematickém období eh, přístup ke vzdělávání a odpovídajícímu školení. Děkuji. Děkuji, paní Tykau eh, si žádá nějaké vyjasnění. Mr. Commission. <clears throat> Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za eh, odpovědi. Vzhledem k ekonomické krizi je tady skutečně riziko, že eh, nebudou mladí lidé nacházet eh, odpovídající zaměstnání a že zůstanou dlouho nezaměstnanými. Komise by měla zajistit, aby mladí měli možnost se e, účastnit vzdělávání, profesní přípravy a že by neměli být znevýhodněni určitým požadavkem na, e, e, na praxi 5 až 10 let, která je většinou požadována. Jak, jak na to reagujete, pane komisaři? Děkuji. Máte pravdu, že v zastávajících okolností komise a členské státy musím postupovat velmi kreativně, abychom zlepšili podmínky pro mladé lidi, aby si mohli udržet práci a pokud oni přišli, aby mohli být rekvalifikováni, aby mohli využít té příští eh, možnosti, příští možnosti zaměstnání. Komise pracuje úzce, v úzké spolupráci s členskými zeměmi a jejich experty na té v současné době se zaměřujeme na tři oblasti. Jak využít mm, určité zkušenosti, jak, jak jak dosáhnout toho, že mají klíčové kvalifikace a klíčové kompetence, jak zajistit, aby kvalitní vzdělání bylo rovné, rovně přístupné a jak zajistit kvalitní eh, vzdělávání ve školách. To jsou úplně základní předpoklady pro to, abychom mohli mladé lidi připravit na to, jak překonat obtížná období, eh, připravit je na to, jak lépe reagovat eh, na další vlnu nabízení cených zaměstnání, které, jak doufáme, se objeví poté, co krize ustoupí. Děkuji. <clears throat> Nyní přicházíme k otázce 30, což je otázka dobrovolné činnosti a byl to pan Aylward, který ji položil a předpokládám, že pan komisař hned odpoví. Děkuji za tuto otázku dobrovolné činnosti v těch aktivitách třetí sféry jsou součástí eh, politiky EU, zajišťují kohezní a inkluzivní přístup, posilují demokracii a mají i určitý ekonomický přínos. Dobrovolnictví eh, je vlastně formou, ne, formou neformálního vzdělání a mělo by být oceněno stejným způsobem. V mnoha sektorech eh, funguje, ale jednotlivé oblasti jsou specifické. Je specifický je i sport. Sport tam jsou dobrovolné aktivity základem pro administrativu a pro zprávu sportovních aktivit a dobrovolná činnost je klíčová pro to, aby sportovní struktura fungovala. Důležitost dobrovolné činnosti ve sportu byla mnohokrát zmíněna na politické úrovni EU sedmá bí, bílá kniha z roku 2007, kdy komise Eh, jak si vyjmenovala dobrovolnou činnost jako klíčovou. Eh, pak je tady akční plán, který má za cíl podpořit dobrovolnou činnost ve sportu a neziskové sportovní organizace. Eh, byla zde provedena studie v oblasti dobrovolnictví a o výměny osvědčených praxí v rámci neziskových sportovních organizací. Pak jsou tady další projekty, projekty eh, dobrovolnictví, které byly financovány programem Europe for Citizens, Evropa pro občany a Youth in Action. Eh, s studie eh, o dobrovolnictví byla zahájena v tomto roce na jaře a zabývá se dobrovolnou činností ve všech 27 členských zemích. Tato studie by měla analyzovat hlavní příležitosti a problémy a ze studie potom eh, vystoupí určitá doporučení pro členské státy, pro občanskou společnost a pro sportovní organizace. Výsledky této studie jsou očekávány před koncem tohoto roku, eh, to znamená v následujících týdnech. Tato studie by měla posílit pochopení a chápání dobrovolné činnosti, jak z, ze společenského pohledu, tak ekonomického pohledu a měla by eh, přispět k politické vůli podpořit dobrovolnou činnost v návrhu, který je zatím předmětem legislativního řízení, komise chce podpořit dobrovolné činnosti ve sportu v rámci Evropského eh, roku dobrovolnictví, který je určen na rok 2011. Pokud vstoupí Lisabonská smlouva v platnost, tak implementace nových ustanovení ke sportu, která obsahují odkaz i na dobrovolné činnosti v v oblasti sportu, tam budeme se muset nad nimi nově zamyslet a s tímto Cílem bude komise vést konzultace se všemi zainteresovanými stranami, tak aby dobrovolnictví mělo jasnou přidanou hodnotu. Thank you, Mr. Albert has a... Děkuji, pan Aylbert. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, děkuji především za to, že jste odkázal na Bílou knihu o sportu. Já bych ale chtěl odkázat také na obezitu, která je velkým problémem v současné době. Odhaduje se, že v Evropské unii máme 22 milionů dětí s nadváhou. 5,2 milionů se považuje za obézní. Nárůst dětské obezity je skutečně znepokojující. Dětská obezita eh, souvisí úzce také s obezitou v dospělosti a z tohoto důvodu je třeba otázku řešit eh, už u dětí. Jak propojuje komise dobrovolnictví ve sportu eh, se snahou bojovat proti rostoucím množstvím obezity u dětí. Existuje zde nějaká možnost, že by existoval vzdělávací program, který by zajistil, že e, tyto informace se dostanou ke všem lidem v každém členském státě. Děkuji. Pane komisaři. Mnohokrát děkuji. E, děkuji za tuto velice důležitou otázku, za toto téma. A e, toto téma už se souvisí s následující otázkou. Stoprocentně s vámi souhlasím. Obezita dětí i dospělých je jedním z urgentních problémů, který musíme řešit v Evropské unii. Později budu hovořit o studiích, a které už byly vypracovány a vyhodnoceny k tomuto tématu. Je zcela jasné, že zde existují určité dva směry. Musíme na jedné straně se snažit o posilování sportu, sportovních aktivit ve školách i mezi dospělými, ale na druhé straně musíme být velice opatrní, pokud jde o stravovací návyky. Jak určitě víte, podle posledních studií se jasně ukázalo, že v 50. letech jsme měli větší příjem kalorií Tehdy jsme konzumovali více tuku, ale zároveň zde nebyl takový problém s obezitou. Odpověď tedy jasná. Tehdy se lidé mnohem více hýbali, měli více fyzických aktivit. Závěr je tedy takový, že nemůžeme vyhrát boj proti obezitě jenom tím, že budeme hovořit o zdravé výživě. Je třeba to skombinovat s odpovídající fyzickou aktivitou. To, co můžeme udělat, eh, je následující. Evropská unie stále ještě čeká na kompetence v oblasti sportu. Čekáme na dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy a poté komise zahájí širokou konzultaci se všemi zainteresovanými stranami a budeme moci připravit eh, velice široce eh, přijímané iniciativy. A to bude určitě jeden, jedno z témat, na které se budeme soustředit. A budeme se dívat na to, jak můžeme zlepšit situaci dětí, jak můžeme posílit eh, fyzickou aktivitu, například také ve školách. Myslím si, že eh, nebude takový problém něco takového zavést do praxe a v každém případě to přinese velice dobré výsledky. Děkuji, pane předsedo. A paní Harkin? Pane předsedo, a pane komisaři, řekl jste, že dobrovolnictví eh, přináší hospodářskou hodnotu a také sociální hodnotu. A zmínil jste rok 2011 jako Evropský rok dobrovolnictví. Já bych se chtěla zeptat, proč komise navrhuje pro tento rok jenom rozpočet 6 milionů. Rok 2010 bude mít 18 milionů. A dobrovolnictví je dobrovolné, je tedy zadarmo, ale nemyslím si, že to je dobrý důvod, proč Evropská komise nechce investovat do 100 tisíců dobrovolníků v Evropské Evropské unii. Takže já bych eh, chtěla požádat o zvýšení eh, tohoto financování, protože si myslím, že není dostatečné. Děkuji. Your views, Thank you very much, madam. <clears throat> Děkuji. Já jsem se jenom obracel na vedoucího kabinetu, abych mohl zareagovat co nejpřesněji. Pokud já vím, na celý rok Eh, ten, tento rok tady bylo přiděleno 8 milionů euro na dobrovolnictví a s řádným plánováním, které doufám, že zahájíme co nejdříve, jakmile bude přijato rozhodnutí, tedy s řádným plánováním této částky na příští mm, budeme moci dobře ji mm, využít tak, abychom e, prospěli sociálně společenskému životu, abychom Eh, posílili společenské a kulturní aktivity. Eh, to je hlavní cíl této částky a s touto částkou se domnívám, že dosáhneme těch cílů, které jste zmínila ve své otázce. Děkuji. Další dotaz se týká tež sportu, je to Brian Crowley a týká se tento dotaz Bílé knihy o sportu. Prosím, pane předsedo. Já se domnívám, že tato otázka se vztahuje již k té odpovědi, kterou jsem přednesl na předchozí otázku, jak tedy eh, kombinovat lepší stravovací návyky nebo upozornit na jejich prospěšnost, propagovat zdravější životní styl a jak přidat, eh, jak dát, jak dát určitou přidanou hodnotu v těchto oblastech. Komis, Bílá kniha komise, která se týká strategie k stravování, eh, nadváze a obezitě, tato tento dokument se snaží proaktivně zabránit eh, poklesu fyzické aktivity a posílit fyzickou aktivitu, čili to je v obou těch bílých knihách, v té, co jsem právě jmenoval a v té, knize o sportu, které se vzájemně doplňují. Byla vytvořena skupina na vysoké úrovni k stravování a fyzické aktivitě, kdy zástupci všech členských států mohou hovořit o osvědčené praxi, svých politických přístupech v jednotlivých zemích a tak dále. Tato skupina na vysoké úrovni se schází, jak víte, třikrát za rok nejméně. Programem pro veřejné zdraví podporujeme různé iniciativy, které se týkají místních partnerství v oblasti stravování a fyzické aktivity pro mladé. Vrátím-li se k té bílé knize o stravování, o výživě, eh, musím zdůraznit, že tato bílá kniha zmiňuje a zdůrazňuje, že soukromý sektor a nevládní organizace mají velmi důležitou úlohu eh, v tom, aby pomohli zabránit vzniku obezity nebo zastavit její nárost. Evropská platforma k eh, výživě a fyzické aktivitě, tato platforma trvá, trvale pracuje a pokračuje a její snahou je změnit ten trend. V oblasti sportu zůstává Bílá kniha tím klíčovým referenčním bodem a předpokládá různé aktivity v oblasti sportu a zdraví a jsou, je to, říká se tomu aktivity zlepšující zdraví. Je, vznikla k tomu i konkrétní síť financujeme projekty v této oblasti v rámci sedmého rámcového programu pro výzkum a technologický rozvoj. Potom jsou to programy eh, pro výživy, program, program pro výživu a program pro celoživotní vzdělávání. Pokyny přijaté v roce 2008 jsou též příspěvkem, kterým můžeme informovat občany o správném životním stylu a rovnováze mezi výživou a fyzickou aktivitou. Komise eh, připravuje mm, přípravné kroky v oblasti sportu na budoucí aktivity v souvislosti s rozpočtovými rozhodnutími parlamentu a ty přípravné kroky Eh, již jasně indikují, že je zde velký zájem s tím, že 64 eh, eh, žádostí o peníze z tohoto programu směřuje právě do oblasti výživy a fyzické aktivity. A děkuji, pane předsedo, děkuji také komisaři za odpověď. A myslím, že se to že to nesouviselo s předchozí otázkou. Vy jste ale se dotknul dvou bodů. Za prvé, jedná se o výživu, ale také o až špatnou reklamu, protože e, často dochází k tomu, že e, sport je e, inzerován v souvislosti s nějakými prostředky, které ale mohou být velice špatné pro tělo. Někteří lidé eh, používají například růstové hormony nebo eh, některé specifické nápoje. Ty jsou prodávány s tím, že vám dají více energie a že vám pomohou, ale ve skutečnosti způsobují velké zdravotní problémy. A je nutné poukázat na to, jakým způsobem se skutečně člověk dostane eh, jak získá nejlepší fyzičku a je třeba poukazovat na to, že eh, těmito způsoby není možné dosáhnout eh, dobré kondičky. Uh, uh, Děkuji, já si myslím, že váš názor je skutečně pravdivý. A v dnešní době, když eh, přijdete do fitness centra, než se dostanete ke cvičení, musíte přejít, projít kolem, kolem automatu, kde se prodávají všechny tyto nápoje. Je to skutečně velký biznis. Myslím si, že máte naprostou pravdu v tom, že musíme být velmi opatrní a že se musíme skutečně zamýšlet nad tím, jak tyto otázky řešit a jak najít dobrou rovnováhu mezi tím, aby pro sportovce byly k dispozici dobré produkty, ale na druhé straně, aby tito sportovci měli odpovídající informace k dispozici. Aby měli informace o tom, jaký typ produktu používají a co tento produkt obsahuje. A velice důležitá je v tomto kontextu, kontextu informační kampaň o negativních dopadech takovýchto produktů. Také je nutné se těmito tématy zabývat eh, v rovině ochrany spotřebitelů. Tyto produkty musí být jasně označené, musí eh, zde být jasné údaje o tom, eh, jaké negativní dopady může mít spotřeba těchto výrobků. Myslím si, že máte naprostou pravdu v tom, že se musíme zamyslet nad tím, jak se vyhnout negativním dopadům eh, toho, že někteří lidé tedy eh, používají produkty, které jsou špatné pro jejich zdraví. Děkuji. A máme zde dnes ještě poslední otázku, pane komisaři. A tuto otázku předložil pan Kačin a týká se eh, nesnází slovinského divadla v Terstu. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych také poděkovat váženému poslanci za tuto otázku. Je jasné, že eh, se poslanec snaží využít různých eh, způsobů, jak pomoci eh, tomuto divadlu a jak zlepšit jeho situaci. Na začátku bych chtěl zdůraznit, že a akce společenství v oblasti kultury vychází z článku 151. A zde se stanoví, že akce v této oblasti by měla vycházet ze sposování spolupráce mezi členskými státy a z doplňování této spolupráce. A rozdělování financí jednotlivými institucím však spadá do kompetence členských států a komise nemůže zasahovat. Mezikulturní dialog a podporování kulturní rozmanitosti jsou klíčovými cíly Evropské kulturní agendy a mezistátní projekty v této oblasti mohou získat podporu společenství v rámci kulturního programu. Cílem agendy je zlepšit mobilitu umělců, šíření kultury, a posilování mezikulturního dialogu a také šíření znalostí o historii a kulturách Evropy. Pouze projekty s evropskou dimenzí mohou být financovány. musí se takovéhoto projektu organiz... účastnit tři eh, země nebo šest různých organizací. A takovéto, podpora takovýchto aktivit je možná pouze v případě, že se kulturního programu účastní minimálně sedm zemí. Komise vypracovala strategii pro podporu mnohojazyčnosti v Evropské unii a to zahrnuje také jazyky menšin. Sdělení komise ze září a zdůrazňuje, že mnohojazyčnost je důležitou hodnotou v Evropě. Komise podporuje veškeré jazyky, kterými se ve společenství hovoří, včetně jazyků menšin. A strategie byla implementována ve spolupráci se členskými státy a členské státy samozřejmě zůstávají eh, tím rozhodným orgánem, pokud jde o jazykovou politiku. A Učení se jazykům je také jedním z cílů celoživotního vzdělávání a v rámci toho Evropská unie podporuje projekty na učení se jazyků, včetně jazyků menšin. Je třeba zdůraznit, že ochrana osob, kteří jsou příslušníky menšin, je jeden ze základních kamenů nebo jeden ze základních hodnot společenství. Evropská unie tak musí eh, využít všechny nástroje, aby zajistila práva všech osob, včetně menšin, a musí bojovat proti jakýmkoliv zdrojům diskriminace. Evropská komise eh, se zavazuje eh, hájit základní práva a bojovat proti diskriminaci. Děkuji, pane Kačine. Máte nějakou doplňující otázku? Děkuji, pane Předsedo Roučko, děkuji pane komisaři za vaši odpověď. V zásadě jste odpověděl na um, moji otázku, ale odpověděl jste právě těmi principy. To není ale o, o problém o, obecný, ale je to problém konkrétní. Komise říká, že to spadá do pravomoci členských států a my si myslíme, že něco v Itálii nefunguje a tudíž budeme usilovat o usnesení, které by změnilo zpomalilo eh, věci v Itálii. Komise se domnívá, že nemá tu pravomoc a my si myslíme většinově, že by měla se touto otázkou zabývat. Otázka minorit menšin není jenom otázkou práv občanů, ale je to také otázkou určitých povinností a je to povinnost státu, povinnost státu chránit menšiny. Jsem rád, že jste zmiňoval diskriminaci a boj proti diskriminaci, ale žádná menšina nemůže přežít, pokud nebude pozitivně diskriminována. Eh, menšiny potřebují větší politickou, morální i finanční podporu, mají-li přežít. Je to skutečně otázka pozitivní diskriminace a v tomto případě, pane komisaři, tady jde o instituci, která vznikla státem, výše uvedeným státem, více než 50 let funguje toto divadlo, ale stejná věc se každoročně opakuje na kon, ke konci roku divadlo nedostane finanční podporu a je to určitá politická, je to určitý politický tlak, který je takto vyvíjen. Jak Víte, všichni potřebují základní věci k přežití a proto potřebujeme konkrétní finanční pomoc. Děkuji, prosím, pane komisaři. Já chápu, co říkáte. My v komisi musíme eh, fungovat a postupovat v rámci velmi jasných pravidel daných, zejména v oblasti rozpočtových, při, rozpočtového přidělování a vynakládání prostředků. Já jsem vám chtěl naznačit určité možnosti, jak z evropské úrovně můžeme pomoci slovinskému divadlu Jediný způsob, jak komise může finančně pomoci, je eh, kdy je, kdyby si vedení divadla založilo spolupráci v, eh, se sousedy, se sousedními zařízeními a stalo se aktivní v kulturním programu ve stávajících podmínkách. To si myslím, že je možné, že je dosažitelné a že by to prospělo nejenom samotnému Eh, divadlu, ale i těm dalším partnerům, s kterými by slovinské divadlo v budoucnosti spolupracovalo. Jenom za této podmínky té spolupráce může komise um, financovat tuto konkrétní záležitost, která je tady velmi jasně popsána pokud by uh, zde byla, byl ten aspekt evropské spolupráce. Jak víte, nemáme konkrétní rozpočtovou položku pro takové projekty, konkrétní, nemůžeme je financovat přímo, byť chápu tu rozpravu, tu diskusi k tomuto tématu, která je často velmi intenzivní, protože se týká otázky jazyku, otázky národa a národnosti a myslím si, že Evropský parlament ano má eh, eh, jak si tu, to právo a pravomoc o tom hovořit, jak jste to již také řekl. Děkuji, pane komisaři. Doba na otázky komisi uplynula. Děkuji vám za vaši přítomnost zde a těšíme se na další spolupráci. Děkuji. y de conformidad con el orden del día takže nyní na základě pořadu